Das ist schlecht. So, meine sehr... Vážené dámy, vážení pánové, bych navrhl pokračovat s naším zasedáním. Z dnešního dopoledne nám zbyl bod číslo 27. Je to otázka subsidiarity. Zpravodajem je náš kolega Sajat Karim. A jde zvláště o subsidiaritu a stížnosti mnoha členských států v souvislosti s úřadem Evropského veřejného žalobce. Já bych dal nejprve slovo panu Karimovi a potom budeme pokračovat. A máme zde i příslušného zpravodaje z výboru Libe, pana Žakolina, to je skvělé, takže je tady perfektní obsazení, je tady i kolega Albrecht, no tak to je úplně perfektní. A teď má slovo kolega Karim. Chairman, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Omlouvám se za to, že jsem tu nebyl ráno. Já vítám tady zpravodaje z dalších výborů, kteří jsou tu také přítomni. A myslím si, že jste možná už někdo viděli dopis paní Vivian Redding a že jste víceméně obeznámeni s jeho obsahem a na základě těch několika bodů, o kterých si myslím, že se dnes musíme eh, pobavit v tomto výboru, tak myslím si, že z objemu eh, zaslaných dokumentů a jejich obsahu je vidět, že Eh, že námitkami eh, národních parlamentů se opravdu někdo zabýval. To není žádná politická reakce z patra, to je opravdu eh, důkladná analýza národních parlamentů. A právě takovou jsme požadovali, právě takovou jsme po nich chtěli, takže to je pro nás velice povzbuzující. Vzhledem k té hodnotě zaslaných dat si myslím, že bychom je měli brát vážně a pročíst je důkladně. A to nejen v komisi, ale i tady u nás v parlamentu a také v radě. A e, měly by být zohledněny v návrhu. E, parlament se na tuto problematiku e, dívá tak, že jde o problém podle článku 38a, eh, tedy princip subsidiarity, který podle názoru národních parlamentů není eh, obsažen v tomto návrhu a dodržen. A myslím si, že také přístup tohoto výboru by mohl být eh, vylepšen zejména při aplikaci odstavce 2, podle něhož mohou být připomínky zasílány Není to jen parlament, kdo musí přinést zlepšení, ale i komise. Já ve své zprávě eh, tady eh, se zabývám tím velice často eh, neuspokojivým přístupem komise k odůvodňování subsidiarity a k k potížím, které potom e, národní parlamenty mají, e, když se snaží zapojovat do e, procesu, který má správně probíhat. Právě proto, pane předsedo, k mému úžasu jsem si přečetl dopis místo předsedkyně Redingové, ve kterém zamítá pozvání tohoto výboru, aby vysvětlila své důvody a e, posílá pozvání komiseři Ševčovičovi. To je naprosto neuspokojivý přístup. A já jsem žádal, aby pan předseda trval, aby se dostavila e, komisařka zodpovědná za tento návrh, aby čelila kritice, kterou vznesly národní parlamenty. Já e, samozřejmě chovám nejhlubší úctu k komisaři Ševčovičovi, a myslím si, že není správné, aby měl hájit návrh na zamítnutí subsidiarity, aniž by byl komisařem, který je za to odpovědný. Pokud by nastala opozice proti tomuto návrhu, tak si myslím, že by měla být podána parlamentní otázka, která by žádala místo předsedkyni Redingovou, aby na plenárním zasedání vysvětlila pozici komise. Pokud eh, hledíme do budoucnosti, tak bych navrhl eh, takovouto proceduru eh, jakožto nejefektivnější způsob, jak se zabývat problémy se subsidiaritou, které jsou zcela legitimní v zákonném pořádku Evropské unie. Vážený předsedo, kolegové, zakončím svůj příspěvek na genderovou notu na obecnou notu. Eh, ten problém je pocitován ve všech členských zemích. To je ta odcizení eh, národních parlamentů od procesů v Evropské unii. A to není možné eh, ignorovat. A my v našem Evropském parlamentu to rozhodně neignorujeme. My přijímáme koncept subsidiarity a to, že parlamenty členských států mají svou roli v Evropské unii a že je potřeba zvýšit demokratickou legitimnost našeho celého evropského projektu. Já jsem pečlivě vážil slova, pane předsedo, tak, abych pokud možno vyslovil co nejjasněji, že my přikládáme této části naší agendy vysokou důležitost a e, doufám, že když jsem to udělal, e, tak nebudu znovu hovořit ke hluchým uším a e, doufám, že nebudeme muset znovu žádat komisařku, aby se dostavila na plenární zasedání. Máme na to hodně čas a já doufám, že příležitosti bude správně využito. Děkuji kolegu Karimovi. Mám celou řadu lidí, kteří se hlásí o slovo. Jako první kolega Albrecht, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také panu Karimovi za jeho informace. Já bych rád obecně se věnoval té základní otázce této záležitosti. Domnívám se, že v Evropském parlamentu se objevuje tendence, zvláště eh, ve výboru zabývají se organizovanou kriminalitou, že jde o posílení boje proti organizovanému zločinu na úkor finančních zájmů Evropské unie. Co z toho vyvodit? To je otázka, o níž by se mělo diskutovat a také diskutovat o tom, jaký postup ze strany EU je přiměřený a proporcionální, je něco, o čem je třeba diskutovat a proto je správné, že se touto otázkou zabývají vnitrostátní parlamenty, zabývali se touto otázkou v souvislosti s otázkou subsidiarity a že některé z těchto parlamentů využili žlutou kartu. A my jako Evropský parlament, a s tím bych také souhlasil, bychom neměli říkat, nás to tady nezajímá, my prostě půjdeme k upředu a schválíme náš postoj. Souhlasím s vámi, že si můžeme dovolit to udělat si čas a zabývat se hodnocením této otázky subsidiarity a vyjasnit si několik dalších otázek v rámci setkání stínových zpravodajů výboru LIBE. Jsme o to také požádali, vyzvali jsme právní službu Evropského parlamentu, která je zastoupená i zde, aby nám objasnila několik základních právnických otázek, jako je právní základ, práv souvisejících, souvisejících s postupem. To jsou velice relevantní témata. Na druhou stranu by bylo špatné od začátku využít přeskoumání subsidiarity k diskusi o obsahu, protože to není to správné místo. Samozřejmě diskuse o obsahu musí existovat, ale musí následovat po přeskumu subsidiarity. U té subsidiarity jde jenom o tu otázku, zda existují prostředky, aby se na úrovni Evropské unie řešilo toto téma šetrnějším způsobem s ohledem na subsidiaritu. A upřímně řečeno, já o tom mám své pochybnosti, že to možné je. Já jsem koordinátorem ve speciálním výboru Krym a ob- mám pocit, že právě tam, kde jde o e, boj proti finančním zájmu EU, takže zde spolupráce státních zástupců a zastupitelství nefunguje dostatečně. Celá řada vyšetřovatelů uvedla, že je vůbec možná tehdy, pokud existuje koordinovaný postup vyšetřovacího orgánu, který není, tak řečeno, zainteresován přímo na místě. To znamená orgán, který je postaven tak trochu mimo a je, má tu možnost také vést vyšetřování v různých státech EU. U té organizované kriminality se to také ukázalo, že odděl, od sebe oddělená vyšetřování zřídka kdy bývají úspěšná, pokud jde přes, eh, o přeshraniční spolupráci kriminálních živlů. Proto je důležité se tímto tématem také zabývat a abychom to celé téma uzavřeli a potom se věnovali tématu obsahu. Já mám pocit, že Evropský parlament neustále v posledních letech usiloval o zlepšení spolupráce justičních a vyšetřovacích orgánů, ale podmínil to vytvořením jednotných postupů a standardů a i práv obviněných a to, abychom se měli držet a abychom vnímali zřízení úřadu veřejného žalobce jako možnost prohloubit tuto činnost. Děkuji a nyní pan kolega Stojanov. Благодаря много, господин председател. Děkuji, pane předsedo. Eh, určitý právní eh, akt, když je přeskoumán z hlediska subsidiarity, tak tu máme určitý výjimečný případ, možná se pletu, ale toto je poprvé, eh, kdy tu máme eh, nějakou, eh, do, nějaké dotazy od národních parlamentů podle protokolu 2, podle článku 2 smlouvy o fungování Evropské unie. A to je opravdu těžká situace. Máme tu 19 hlasů národních parlamentů a v tomto případě e, je potřeba pouze 14 hlasů. E, to znamená, že v tomto případě e, musí být ten proces dokončen. Je to obtížný postup, protože jde o hodně národních parlamentů, které se musí vyjádřit v poměrně krátkém čase. Za prvé Eh, je potřeba, aby ten postup byl zahájen, musíme to brát velice vážně a v tomto případě se jedná o specializovaný eh, legislativní postup. Eh, parlament se nemůže vyjádřit konkrétně v tomto případě, jako by to byl pravidelný případ. My se tedy nesmíme vyjádřit v otázce, zda jde o porušení subsidiarity nebo ne. Pro mě je jasná jedna věc. Podle článku 7 odstavce 2 protokolu číslo 2 musí komise revidovat svůj návrh. A, to, a v proběhu této revize může potom komise e, přijímat další eh, stanoviska. A myslím si, že parlament by se tedy neměl vyjadřovat. V tomto smyslu podporu, podporuji pana Karima a jsem velmi nespokojen se skutečností, že paní Reding nepovolila ne, ne, ne, nedostavila se na schůzi našeho výboru. Takže já, já podporuji eh, pana eh, Karima v tom, že bychom měli zaslat oficiální dotaz a paní Reding by nás měla co nejlépe informovat o svých budoucích záměrech. Toto je precedentní případ, protože co bude dál? Eh, jaká opatření budou zavedena, ale v každém případě budou tady ve hře budoucí práva z Evropského parlamentu. Takže e, už je to velice e, závažné rozhodnutí. E, komise by se měla vyjádřit ke stanoviskům národních parlamentů. Já podporuji návrh, abychom položili prostřednictvím pana Karima otázku v plenárním zasedání a žádali odpověď. Děkuji, pan kolega Speroni, prosím. Da. No, am nächsten war der Kollege Giacolini. A poté pan kolega Jacolino. Grazie, presidente. Mi sembra... Děkuji, pane předsedo. Mně se zdá, že ten protokol mluví zcela jasně. Ehm, říká se tam, že pokud eh, že pokud se tedy objeví odůvodněná stanoviska, tak eh, předkladatel, v tomto případě tedy komise, se může rozhodnout eh, pozměnit svůj návrh, ponechat je nebo ho stáhnout. Takže e, toto je vlastně mezi národními parlamenty a komisí a já úplně nechápu, e, jakou roli v tom hrajeme my. Zdá se, že pro nás tady žádná role není. Komise dostala žlutou kartu, komise tedy stáhne svůj návrh a tím to celé končí. Nebo komise e, bude tedy trvat na předložení tohoto návrhu a provede v něm nějaké změny ten návrh potom nám bude znovu předložen a bude předložen také Národním parlamentům, ale bude se jednat o pozměněný návrh. Nicméně, eh, pokud by k tomu mělo dejít, tak si budeme muset počkat na to, co tady komise udělá. Já vůbec nechápu, proč se tady tím zabýváme. Dobrá, není pan kolega Jacolino. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby se jedná o návrh, který eh, tro, trošku rozvíří jak u národních parlamentů, tak v Evropském parlamentu. Je to návrh, který přichází s určitým spožděním, ale každopádně se jedná o návrh, který bude potřebovat ještě nějaké změny. Se zpravodajem a s Mm, stínovými zpravodaji jsme měli možnost se tedy k tomu návrhu vyjádřit. A budeme v tom tedy této práci také pokračovat. Pokud jde o subsidiariatu, tak eh, ta se objevuje eh, v 3D1. Já jsem si vyslechl stanovisko zpravodaje, eh, v mnohem s ním souhlasím. Měli bychom se opravdu spojit eh, s komisí a požádat je o vysvětlení reakce paní Redingové. Zdá se, že ten eh, původní návrh bude tedy znovu předložen a v tom případě by bylo dobré, abychom si to, či užitečné, abychom si to s komisí eh, probrali, například formou jednoho slyšení při účasti všech dotčených výborů. Tady tedy jsme, mm, máme žádost o stanovisko právní služby a také e, z Úřadu pro základní práva, protože se jedná tedy o tu žlutou kartu. A myslím, že v, tom, v té krátké době, která nám v našem funkčním období ještě zbývá, by bylo dobré, aby se k tomu Eh, k tomuto tedy Evropský parlament vyjádřil. To si myslím by bylo užitečné. Domnívám se, že jednání se radou a s komisí by mohla ovlivnit, by mohla mít tedy dobrý kritický vliv. Moje zkušenosti Eh, zpravodaje eh, z paličku týkajících se praní peněz a dalších eh, otázek přeshraničních, přeshraniční trestné činnosti mi jasně ukazují, že vyžadují spolupráci mezi členskými státy, která vychází z důvěry a konkrétních úspěchů. Děkuji. Thank you very much, Chair. Um, Děkuji mnoho. I'm the shadow Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem z výboru LIBE, kde jsem stínovým zpravodajem pravodajem a koordinátorem za ALDE a upřímně řečeno, když jsme před několika týdny zkoumali pořad jednání této schůze, tak jsem si byla naprosto jistá, že paní Reding tady bude a že budeme mít možnost jí klást otázky, poslechnout si odpovědi. Ve výboru Libe jsme také žádali její přítomnost, ale trvali jsme také na tom, aby tu byli přítomni zástupci z národních parlamentů, protože eh, demokracie pro mě znamená také transparentnost, otevřenost. A eh, pokud, když eh, si vyžádáme stanoviska národních parlamentů a když si je žádá naše evropské právo, tak je naprosto normální také si poslechnout zástupce dotyčných parlamentů já při vší úctě eh, nerozumím pozici komisařky Redingové, protože si myslím, že je i v jejím zájmu, aby objasnila eh, určité nejasnosti bez ohledu na to, co bude komise dělat potom s tím konkrétním návrhem. Doufejme, že ho stáhne, ale já o tom pochybuju zcela upřímně. Každopádně si myslím, že je povinností příslušného komisaře eh, sem přijít a odpovídat na naše otázky. A my máme nárok na to, abychom se komisařů ptali. Já osobně bych trvala na tom, a to opakuji, protože jsme se toho letmo dotkli e, na schůzi koordinátorů LIBE, tak trvám také na tom, aby byli přítomní e, zástupci e, parlamentů členských států. A pokud by se povedla například společná schůze Jury a LIBE, tak si myslím, že by to bylo ve prospěch všech. Ale trvám na tom, nebo jestli chcete, pane Karime, eh, komisařku na plenárce, tak to je taky proveditelné, ale já si nemyslím, že to by bylo v jejím zájmu. Myslím si, že na prostředí eh, společné schůze Jury a Libe by bylo lepší pokládat otázky Eh, tam se dá zabíhat do větších detailů než na plenárce. Na plenárce to prostředí je takové, že lidé mluví každý na jiné úrovni, zatímco na společné schůzi by více šlo o otázky a odpovědi. Děkuji. Paní kolegyně Tajn, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Je to už po druhé, kdy se použila žlutá eh, karta. To minulém případě komise návrh eh, stáhla, týkalo se to evropského práva na stávku a kolega Staro nemá pravdu. Musíme si počkat, co udělá komise. Bylo by zajímavé, kdyby se nám někdy podařilo tedy opravdu takovýto postup dotáhnout až do konce, abychom viděli, jak to celé postupuje. Ono je to docela sporné, protože příslušné procesní provádějící předpisy ještě neexistují pro případ, kdyby komise ten návrh stáhla. Jinak se mohu jedině připojit k tomu, co říkal pan kolega Albrecht, který zde řekl ty nejdůležitější věci, já to chápu úplně stejně. Problém jsou zde procesní práva obviněných. To je ten obrovský problém, s kterým se potýkáme. Že orgány činné v trestném řízení se na evropské úrovni čím dál tím více spolupracují, ale obhájci kteří se také setkávají na evropské úrovni, ale vždy zastupují pouze jednoho klienta, nejsou schopni se natolik organizovat a jednotně postupovat. A v podstatě toho se dotýkají ty jednotlivé, jedno, ta jednotlivá podání ve věci subsidiarity. Jde o to, jak máme upravené e, trestně právní věci. Ano, budeme potřebovat jedno evropské státní zastupitelství jednoho dne, ale čas ještě nenazrál, protože na straně obviněných ještě nejsou garantována příslušná procesní práva a bohužel se zde členské státy výrazně liší a jestli e, si tím pomůžeme, když odkážeme na jednotlivá procesní práva v jednotlivých členských státech, Nevím, když půjde například o zabavení majetku, ke kterému dojde v několika členských státech, a je tím dočen také ten konkrétní klient, tak já jako eh, jeho právník si říkám, jak vlastně můžu postupovat, když v jiné členském státě jsou omezenější práva obviněných a ten úroveň jejich ochrany je nižší z procesního hlediska, ono to má i dopady na ty obviněné osoby, takže to generuje velice komplikovaný problém a praktické problémy. Když takový konkrétní případ nastane, tak tam potom sedí třeba obvinění z různých členských států, kteří měli různá práva. A tam, kde něco lze využít, tak se to využije, například v Německu, a e, státní zastupitelství to použije, i když by to jinde použít nešlo. To jsou zcela nedořešené otázky. A dokud tyto otázky nebudou vyřešené, tak se v té oblasti toho evropského státního zástupce veřejného žalosti se neposuneme dále. A proto je důležité usilovat o určitou harmonizaci právech obviněných v evropských případech, protože jinak se neposuneme dále, dostaneme neustále samé kritiky mm, z hlediska subsidiarity. Já jsem se také napsal na seznam řečníků, vy jste mi kolegyně mluvila z duše. Jeden z důvodů, a já to znám od těch, kdo se zasazovali o tento návrh v komisi, tak já s tím eh, důvodu bylo také konečně kontrolovat OLAF protože zde máme vyšetřovací orgán, který vlastně není vyšetřovacím orgánem, je to správní orgán, který má naprosto vágní a extrémní vyšetřovací pravomoce, které nikdo jiný v Evropě takto nemá. A přitom jsou bez jakékoliv kontroly. Nejsou kontrolováni státním zástupcem, soudcem ani kontrolním gremem, to je naprosto netransparentní a své výsledky své činnosti vůbec nemůže zveřejnit. NSA z Americe je úplně nic proti Olafu. A já si to myslím od jak živa. A jak to tak vidím, tak je to čím dál tím horší. A to byl jeden z důvodů, že jsme řekli, když už nemůžeme mít vyšetřovacího soudce v Lucemburku, protože to podle smlouvy nejde, tak mějme alespoň evropského veřejného žalobce, a který bude z hlediska právního státu trochu legitimnější než eh, úřad OLAF. A o tom hovořil kolega Albrecht, že to je proti subsidiaritě, ale lze to řešit jedině takto. Že tu paní komisařka Redingová dnes není. Já jsem ten dopis spatřil teprve včera. Mohu to vysvětlit jenom tím, že se nyní rozhoduje o sdělení komise a možná e, nechce nic říci o tom, dokud to není rozhodnuto. A že tedy nechce nic konkrétního říkat. Je to taková trochu vyšší diplomacie. Domnívám se, že to by mohl být ten důvod, proč tady dnes není. Hlediska postupu to pan Speroni řekl naprosto správně. Nyní je na tahu Evropská komise. Uvidíme, jak to dopadne. Já se domnívám, ale mohu se jedině domnívat, že dojde k přepracování textu. Protože ten, ta míra odporu v radě, protože parlamenty e, jsou, aspoň se svými vládami, určitě ovlivní tak ten text v této sporubě se určitě do úředního věstníku nedostane. Tak to vidím já, komise to asi takto uvidí také. A paní Redingová to může použít jako východisko pro budoucí evropské volby a nebo to využít jinak. Nyní se hlásí pan kolega Stojanov. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já se nyní hlásím po druhé a pokusil bych se být stručný. Já nesouhlasím s tím, co řekl pan Sperony a paní Stein. Myslím si, že to není otázka, kterou se má rozhodnout mezi komisí a národními parlamenty. My jsme spolulegislativní orgán a určitý plán buď zamítneme nebo přijmeme a v článku 3 protokolu je napsáno, že než je uzavřeno první čtení, tak legislativní orgán má rozhodnout, zda dochází či nedochází k porušení subsidiarity. To se týká také toho řádního legislativního postupu, kde se uvádí, že se očekává vyjádření našeho názoru, protože vnitrostátní parlamenty nemohou zabránit legislativě, s níž nesouhlasí, mohou pouze vyslat varovný signál, což činí. Ale když pak eh, dochází k tomu specifickému legislativnímu postupu, tak my nejsme povinni zaujmout stanovisko. A my se snažíme, stejně jako vnitrostátní parlamenty, jednat demokraticky, také zastupujeme občany a potřebujeme postup, podle něhož se jasně ukáže, že parlament bere na vědomí ten varovný signál. Nemůžeme to vzdát předem a říci, to si musí vyřešit eh, vnitrostátní parlamenty spolu s komisí mezi sebou. I my musíme se k tomu vyjádřit a buď tímto záměrem souhlasit nebo ho odmítnout a musí to být jasné, než půjdeme na plenárku. Děkuji, nyní kolega Cvěvka. Děkuji, paní předsedající. Jsme v bardzo niezręcznej situaci. Děkuji, pane předsedo. Eh, dostali jsme se do takové zvláštní situace. Zdá se, že je potřeba okamžitě učinit legislativní rozhodnutí na jedné straně a na druhé straně tu není žádná eh, reakce na výhrady národních, eh, národních parlamentů. Eh, podle informací, které mám já k dispozici, paní komisařka Redingová nepovažuje se nedomnívá, že by došlo k porušení zásady subsidiarity. A to říká eh, zcela jasně. Náš předseda říká, že tady paní komisařka není, protože si připravuje své stanovisko. Eh, myslím, že pro přípravu toho stanoviska by bylo, velmi, by bylo pro ní velmi užitečné, kdyby si vyslechla také, co si o to myslíme my. Eh, řada národních parlamentů využila eh, postupu zelené karty a zdá se, že teď, eh, mám, že teď na ně naléhají jejich vlády. Eh, a že se možná tady použije princip posílené spolupráce. Myslím, že by bylo tedy si v klidu vyslechnout, eh, jaké je stanovisko Evropské komise a jaký je ten konečný návrh, který se předkládá. Zdá se, že eh, záměr, že byl tedy eh, dobrý, ale že se to procesně úplně nepovedlo. Děkuji kolega Bodu a potom paní Zipl. Pokud jde o naši roli tady, tak já si myslím, že nezávisle na názory národních parlamentů na subsidiaritu, my se musíme ozvat, protože my se takovými eh, věcmi zabýváme. To je v souladu s procedurou. A pokud jde k obsahu, tak taková iniciativa skýtá dvě otázky. Za prvé, eh, zločin by se měl řešit podle trestního zákoníku a my nemáme eh, evropský trestní zákoník. A za druhé, my se musíme řídit evropskými procedurami, ale žádné takové evropské procedury neexistují. Eh, já nevím, jak by úřad evropského veřejného žalobce mohl fungovat bez zákoníku a správných postupů. Paní Zipl, prosím. Děkuji mnohokrát. Já se jakožto štínová zpravodajka výboru Libe zabývám touto otázkou a myslím si, že bez ohledu na skutečnost, že téměř všechny politické skupiny jsou v podstatě pro zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce, tak teď v té diskuze, tak v diskuzi také zcela nezávisle na problému subsidiaritě víme, jaké otázky jsou s tím spojeny. My máme tedy evropského státního zástupce, kterého chceme zřídit, ale i nadále budou probíhat národní postupy a už to je problém. Už jsme tady o tom hovořili, že e, čím dál více. Spolupráce mezi členskými státy v trestním řízení probíhá ale e, naopak. Na druhé straně tu je ten dojem jiný. Já si myslím, že tady, je, tady nejde ani tak o e, upozornění na porušení subsidiarity ze strany národních parlamentů, ale otázka, zda my chceme a můžeme e, z hlediska procesních práva a práv obviněných dosáhnout nějaké větší jednoty. A to je právě e, otázka, kterou se musíme zabývat při zřizování e, úřadu Evropského veřejného žalobce. A já mám pocit, e, že opravdu ta upomínka na porušení subsidiarity je víceméně formální a že je tu potřeba objasnit celou řadu, více, celou řadu dalších věcí a e, bez ohledu na to, co všichni říkají, nebo co skoro všichni říkají, že chtějí evropského žalobce, tak pro mě je důležité spíše to, že pokud někdy taková instituce bude zřízena, e, tak opravdu e, je potřeba jasně vymezit jeho působnost na finanční zájmy Evropské unie, aby mohlo být dosaženo jednoty. Ale chci ještě také dodat, že i tady je určitý háček, protože e, to by od začátku znamenalo, že prvním krokem k tomu, abychom měli obecné e, trestní právo i právo na obhajoby, abychom měli e, stejná ustanovení. A to jsou potom velké problémy, protože bychom museli připustit, že zatím jsou e, ty procedury velice různé a proto si nejsem jistá, e, jak bychom je mohli co nejrychleji sjednotit. Děkuji. Pan kolega Speroni, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci se vrátit e, k tomu konceptu ne, nejde o to, abychom se bavili o tom, jestli je úřad Evropského veřejného žalce dobrý nápad nebo ne. Já si osobně myslím, že bychom neměli dělat vůbec nic, ale pokud ano, tak jedinou otázkou, kterou se tu teď máme zabývat, je, jestli, byl dodržel, jestli je dodržena zásada subsidiarity a v případě, že tedy návrh je v souladu se smlouvou, tak my jako výbor pro právní záležitosti se můžeme potom zabývat otázkou e, subsidiarity, ale zároveň tak se na to tím mohou zabývat národní parlamenty. Nicméně je tady několik možných jiných důvodů, proč by tento návrh nebyl v souladu se smlouvou. Takže pokud eh, národní parlamenty říkají, že nebyla dodržena zásada subsidiarity, tak se k tomu musíme postavit z tohoto hlediska. Když se podíváme na eh, článek 7 odstavec 2 protokolu, tak eh, my k tomu v tuto chvíli nemáme co říci, protože odstavec 5 eh, eh, našeho jedna, článku 36 našeho jednacího řádu k tomuto vlastně v této situaci znamená, že my nebudeme dělat nic, dokud se komise nerozhodne, jak bude pokračovat. To znamená, že vlastně komise musí nás informovat, jak hodlá postupovat dále a teprve potom, co nám toto sdělí, tak můžeme jednat. Dokud tuto informaci nemáme, tak to není pro nás žádná rola. Ano, myslím si, že to je jasné, ale přesto o tom problému můžeme diskutovat. Takže není paní Weber a potom pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se vyjadřila pouze k přítomnosti paní Redingové a reakci národních parlamentů. Dovolte, abych teď eh, pohovořila také trošku o tom návrhu, který v tuto chvíli leží v parlamentu. Řekněme, eh, Říkám tedy, že já bych chtěla úřad Evropského veřejného žalobce a z hlediska eh, obsahového ta ten právní nástroj toto řeší. Ale pak jsou tady ještě všechny ty podrobnosti. Otázka je, jak procesně budeme tato vyšetřování provádět. A tady je právě zakopán ten pes, protože i když budeme vycházet z článku 86, tak podstata toho sdělení jde nad rámec článku 86. Z tohoto důvodu jsme si museli vyžádat právní názor naší právní služby a také názor Úřadu pro základní práva, protože tady jde o otázky jako procesní práva obviněných, eh, opravné prostředky a tak dále. To všechno jsou věci, které podle mého názoru nespadají pod článek 86 smlouvy. A tady je tady nejdůležitější že se nejedná o proces eh, spolurozhodování, což znamená, že my tady nemůžeme řešit otázku základních práv v Evropské unii. Parlament eh, se tu vystavuje riziku, že pokud nezasáhneme, tak by mohla vzniknout legislativa, ke které my budeme moci eh, říct jenom ano, ne a bude se to okamžitě provádět v 15 členských státech, což si myslím eh, by byl výsměch eh, této instituce a vůbec celé Unie. Já, kolega Albrecht. Pan kolega Albrecht, prosím. Děkuji vám to, o čem zde hovořila paní Weber, bych chtěl explicitně podpořit. Opravdu nyní jde o to, a mluvil o tom i pan Sperony, v tomto postupu, o kterém nyní hovoříme, postupu subsidiarity, nejde o, tom, o ten obsah. Ale ten obsah je vlastně to, o co my se musíme starat jako Evropský parlament. To je to, o čem musíme diskutovat. A co je také jasné, a to bych chtěl zopakovat, můžeme to učinit teprve tehdy, až eh, umožníme eh, jednotlivým parlamentům vnitrostátním, aby vykonali svoji roli, obdrželi od komise reakci, až se tento postup posune kupředu. To, že komise musí také opravit ten obsah, to je podle mého názoru samozřejmé. Přesto si myslím, že je zde opravdu velká většina, která principiálně podporuje myšlenku toho úřadu Evropského veřejného žalobce. A určité podsouvání myšlenek, které se zde objevilo, se chci vyvrátit. Neexistuje evropské procesní právo, ale my se nesmíme nechat umenčovat jako Evropský parlament. Byli jsme to my, kdo v minulých dvou, třech letech eh, se zprávami Zippo, Latford, paní Antonesku, že díky nim byly vytvořeny minimální standardy v trestním řízení. A to jsou první kroky. Eh, u hmotně právních, trestně právních ustanovení jsme se postarali o to, že jsou proporcionální z evropského hlediska a používají se jako ultima ratio a také v boji proti podvodům. To zavedeme s novou směrnicí. Musíme se zabývat spoluprácí vyšetřovacích orgánů a postarat se o to, aby ty standardy byly jednotné. A i zde jsme něčeho dosáhli, protože komise Eh, ve svém návrhu eh, týkajícím se veřejného žalobce uvedla určitý katalog opatření. To je dobře, ale samozřejmě lze tam mnohé zlepšit a musíme se tím intenzivně zabývat. Jak říkala paní Weber, je zde postup souhlasu a pokud se včas neozveme, tak budeme ignorováni. Přesto bych chtěl apelovat na to, abychom počkali až bude kompletně uzavřen ten postup subsidiarity a než agentura pro základní práva a naše vlastní právní služba eh, vydá příslušná stanoviska k dané situaci. Děkuji. Děkuji a na závěr pan kolega Karim, který je zpravodajem. Chairman, thank you. I have Děkuji, pane předsedo. Já tady chci říct několik základních věcí. Myslím si, že eh, kolegové někdy eh, udeřili, udeřili hřebíček na hlavičku, ale jindy zase zatahovali debatu směrem, eh, kam se zrovna dnes v této problematice ubírat nechceme. Samozřejmě my se tu zabýváme tou otázkou, zda jde o proces a ne o obsah. A pokud se budeme příliš zabývat obsahem, tak se dostaneme do potíží, takže tomu bych se pokud možno chtěl vyhnout. Byla tu nadnesena otázka, zda by se paní komisařka měla objevit před plenárním zasedáním nebo před výborem. E, možná jsem se nevyjádřil jasně, když jsem tady mluvil původně, ale e, já jsem chtěl e, to, vystoupení na plenárce uvést až jako druhou možnost, eh, které bychom se měli pokud možno vyhnout. Ale samozřejmě tou správnou scénou by měl být výbor, kde může probíhat eh, otevřený dialog. Takže možná, že jsem se nevyjádřil úplně jasně, tak to tímto objasňuji. Eh, k tomu dalšímu hlavnímu bodu zda překračujeme svoje pravomoce nebo ne. Pan Speroni tady Eh, se zmínil eh, o tom, že to tam čte černé na bílém a já eh, akceptuju, co pan Speroni řekl, ale přímá politická interpretace toho, co říká, je, že my vlastně stavíme naše národní parlamenty do podřízené pozice vůči přímému a nespochybnitelnému rozhodnutí komise. Ne, tak to není, to nedopustíme. My jsme eh, zvoleným eh, evropským orgánem a vůbec nic v našem zřizujícím textu nám nezabraňuje eh, zahajovat příslušné interakce, s komisí k, s cílem změnění eh, jejího názoru. A k tomu nemůže dojít, pokud příslušný komisař, v tomto případě komisařka Redingová, eh, není ochotná se tohoto dialogu účastnit. Takže já vyzývám kolegy, aby se nedívali jen na to, co je psáno černé na bílém, nedívejme se na obsah eh, tohle problematiky, kterou se zabýváme, ale soustřeďme se na procedury. E, ještě bych chtěl připomenout kolegům fakt, že e, když e, probíhala debata o problému Monty 2, tak komisař Andor předstoupil před výbor pro zaměstnanost a vysvětlil své důvody pro revizi. Takže máme tu precedens, na kterém můžeme stavět. Prosím, ne ne přepisujme tady práva Evropského parlamentu jakožto zvoleného orgánu a neodebírejme e, pravomoce našim národním parlamentům. Děkuji. Děkuji. E, teď tedy k tomu postupu e, následující eh, námět. Ano, eh, pan komisař Andor předstoupil před výbor, ale eh, to v době, kdy už komise rozhodla, jak se bude v případě porušení subsidiarity nakládat. Já navrhuji, abychom počkali na to, co komise rozhodne příští týden a pak požádáme komisařku, aby se k otázce subsidiarity vyjádřila a eventuálně také se vyslovila k tomu, eh, co se v otázce subsidiarity mění a jak a jestli eh, tady vlastně eh, odpadá ten proces, anebo jestli je tu co vysvětlovat, jestli bude vysvětlovat výboru Libe, proč to návrh byl sta, stažen to je jedna z těch tří možností, kterou tu zmínil pan Sperony. Já si myslím, že to je naprosto regulérní cesta, eh, kterou tady můžeme jakožto příslušný výbor podniknout. To také dává smysl, eh, je to logické Eh, abychom takto dosáhli řešení. A pokud jde o obsah, tak my si myslíme, že tady jde o porušení eh, principu subsidiarity, ale na tom musíme rozhodnout na základě toho, na čem se usnese komise příští týden. To je podle mého názoru normální postup. Takže, eh, pane Karime, prosím, ještě se příští týden zjistěte, co komise rozhodle, a potom eh, řekneme, že chceme jednat eh, s komisí. Já pozvu paní Redingovou, ona pravděpodobně přijde, tou dobou už bude existovat rozhodnutí komise a ona s námi povede dialog, to je normální postup. Souhlasíte s tím? Dobře, můžeme to tak udělat. Pan kolega Karim, prosím. Pane předsedo, já jsem tady vynechal jednu věc. Myslím si, že někteří stínoví zpravodajové eh, sem přišli až po té, co jsem začal eh, hovořit, takže já bych jim ještě jednou chtěl poděkovat za příspěvky do této debaty. Dobře, eh, bereme to na vědomí a tím můžeme uzavřít tento bod a až ho, až ho budeme projednávat příště, budeme už vědět, jak komise rozhodla. Dostáváme se k dalšímu bodu. Eh, což je pořád ještě eh, součást veřejného jednání, to je eh, zpráva paní Lichtenberger s účastí právní služby. Chcete na úvod říci pár slov nebo dáte rovnou slovo právní službě? Já budu velmi ráda, když nám právní služba vysvětlí to, co nám také oznámila písemně. Myslím si, že to je důležité, relevantní pro zprávu jako takovou. Myslím, že to je dobré tak to udělat. Dobře, takže prosíme právní službu, kdo se toho ujme, máte slovo. In fact, the person responsible... Osobou odpovědnou za toto stanovisko je na cestě, bude tady asi za tři minuty, takže pokud bychom prosím mohli ještě chviličku počkat, eh, omlouvám se. Ja, No, tak možná, že paní Lichtenberger bude muset říct několik slov na úvod, aby jsme překlenuli tento čas, takže vám dávám tímto slovo. Dobře, takže já vám vyplním přestávku. naše tradice sledování realizace evropského práva v členských státech pokračuje a tentokrát vycházíme ze studie, která nám byla prezentována a zacházíme zde ještě trochu více do detailů, než tomu bylo v minulosti. Ráda bych připomněla těm, kdo sledují tuto diskusi, bohužel to není mnoho osob. Ráda bych jim tedy připomenula základní principy. Jeden z těchto základních principů a rozhodující otázka je, kdo dohlíží na to, že to, co my zde mnohým vyjednávání, technických setkáních a s velkými obtížemi nakonec rozhodneme a v komisi, parlamentu i v radě s obrovským úsilím přivádíme na svět, tak eh, když už toto zde máme, tak jde také o to podívat se, jak se to odráží ve snad pozitivně změněné realitě. A to může nastat pouze tehdy, když to je aplikováno, uplatňováno v členských státech. To je základní věc. Kdo se o to stará? To je základní role komise, takzvaná role komise co by strážkyně smluv a neustále jsme konfrontováni články z novin, když například eh, jsou státy kritizovány a dotazovány, zda došlo k určité aplikaci evropské legislativy nebo ne. My už dnes ale i předem klademe kritické evropské otázky, kde předem vyzýváme komisi k tomu, aby vyjádřila stanovisko. Náš pan předseda je z Německa, takže to, to bude zná, eh, že se plánuje například to, že by se v Německu vybíralo mítné pouze od cizinců a to v evropském kontextu zní poněkud podivně. Potom nastala trochu chaotická informace, interpretativní informace ze strany komise, za kterých podmínek by to bylo možné, přece jenom, ale bylo to vlastně tak zmatečně formulované, že příslušný minister dopravy e, v Německu řekl, no to je naprosto v pořádku, to bude fungovat. Ale pokud my bychom zde povolili, dovolili, a to by bylo porušení základních principů evropské legislativy, pokud bychom zde dovolili, aby Německo vybíralo mítné pouze od osobních automobilů cizinců, tak by se zde objevily třeba různé další věci. Například Rakušané by potom mohli požadovat po německých studentech, kteří utíkají za studiem do Rakouska, že zavedou studijní poplatky jenom pro cizince. Rakousku a Itálie si řekne, že jsou to zvláště cizinci, kdo znečišťují Jadran a řeknou, budeme vybírat poplatky za to, že se zde koupou cizinci a budou platit jenom cizinci. To samozřejmě nejde. A jak jsem tady řekla, komise se zde vyjádřila poněkud difúzním způsobem, ale když známe evropské právo, tak je nám jasné, že takto to prostě fungovat nemůže. To tedy znamená, že mnohé, co komise činí ve své roli strážkyně smluv, není, se neobjeví až v té závěrečné fázi tedy toho řízení eh, pro nesplnění povinnosti, pokud eh, nějaká evropská legislativa není uplatněna nebo není uplatněna dostatečně, nebo když nějaká země přijme takovou legislativu, která porušuje legislativní principy EU, ale jde zde i o ty předcházející fáze. A tou předcházející fází my už jsme se opakovaně zabývali, jde o to si říci, jak vlastně dochází k tomu, že komise někde vystoupí. Je to tím, že někdo, kdo podává stížnost, podává stížnost tím, že to či ono porušuje evropské právo, evropské právo nebylo implementováno členským státem tak, jak by měl. Například směrnice o odpadech. Podle směrnice o odpadech určitý stát eh, má prioritu, aby recykloval, anebo má možná obrovské skládky, kde prostě skladuje úplně všechno. Já bych zde mohla uvést spoustu příkladů. My jsme v uplynulých letech opakovaně reagovali kriticky na jedno téma a já bych na ně chtěla upozornit i dnes. A to proto, že to je aktuální téma, byla nám prezentována studie a tato studie se zabývá také pilotním projektem Evropské komise. Tento projekt EU Pilot, co to je? Znamená to tak, že někdo, kdo podává stížnost, podá stížnost komisi, komise tuto stížnost obdrží a nezačne i hned konat, ale zahájí takový neformální postup, v jehož průběhu například se ten stěžovatel už třeba vůbec nedozví, že se komise ještě zabývá daným případem na tož, aby se v nějakém jasně definovaném časovém rámci vůbec dozvěděl, ano, vzali jsme vaši stížnost na vědomí a zahájili jsme ten či onec postup a výsledek je ten či onen. Bohužel, pokud víme, se toto neděje. V čem je problém? No, nemusíme samozřejmě vědět všechno, ale toto bychom vědět měli. Proč? když vidíme, že vlastně ve všech zemích systematicky se objevují stejné problémy při uplatňování například určité konkrétní směrnice, tak to je pro nás signál, že legislativní orgán zde udělal nějakou chybu, že při vzniku toho legislativního aktu vznikl nějaký problém, který komplikuje transpozici v jednotlivých státech. Ale pokud jsou některé státy, které systematicky e, zaostávají při implementaci dané legislativy, tak vidíme, že to není naše chyba, ale že tam je nedostatečná vůle implementovat příslušná evropská pravidla. A nyní tedy máme tu novou fázi, ta je zde nově, teprve řekněme 10 let, nebo možná ještě méně, možná tak 5-6 let, když to všechno započítáme která tedy se použije před tu vlastní fází nesplnění povinnosti, ale v podstatě se používá jako nástroj pro prosazení evropského práva. Jenomže tento nástroj je nástroj bez návodu použití. A není u něj ani napsáno, čemu slouží, a není ani napsáno, co tím nástrojem můžete opravit, případně co ten nástroj už opravil. A my jsme nyní v té fázi, kdy jsme načerpali zkušenosti z tohoto nástroje a nyní bychom měli učinit další krok a učinit celou záležitost transparentnější. Protože pokud existuje evropská pravidla, tak zde máme dva, dvě principy legitimitu. Tam jde o to, usilovat o to, abychom pravidla E, e, bychom sledovali pravidla legislativní logiky EU, to znamená transparentnost, přiměřenost podobně. To je něco, čeho musíme dosáhnout. My zatím nemáme odpovídající transparentnost a to je velký problém. Také bychom měli dosáhnout toho, aby lhuty, například pro podání odpovědi, byly jasně dané, protože jinak my vůbec nevíme, zda ten pilotní projekt je takový přestupeň toho, že všechny stížnosti poletí do koše, protože my nevíme, jak to dopadne, my nevíme, co se děje a my nevíme, jak ty záležitosti končí. A nebo jestli ten EU pilot je možná docela užitečný nástroj k tomu, jak předběžně už problémy vyřešit. My vlastně vůbec nevíme, co se děje, kde jsou systematická pochybnění, kde jsou nějaké systematické postupy kterými je problém, ale a, člen, a právní služba na stále upozorně, my máme právo to vědět. I v souvislosti s touto studií nám byly odepřené určité informace s poukázáním na ochranu osobních údajů, ale osobní údaje jsou údaje o osobách a ne o činnosti států. A tady jde o to, zda bylo či nebylo uplatněno něco, co kritizoval nějaký stěžovatel. Takže si myslím, že ta ochrana osobních údajů je taková zástěrka, za kterou se snaží schovat kde co. Já bych tedy chtěla zůstat u tohoto tématu. Od té doby, kdy se zabývám touto zprávou, se komise brání nás jasně informovat o tom, jak by to celé mohlo postupovat. Také nám neumožňuje, abychom v rámci našich usnesení, například týkající se eh, správního práva u Evropské unie, vytvořili příslušné administrativní postupy, které by do celé záležitosti vnesly transparentnost a legitimitu. Bude si to žádat určitá pravidla, protože zde nejde o volnou soutěž jednotlivých sil, ale jde zde o to, za prvé, jak se zachází s jednotlivcem, když apeluje na nás a domáhá se evropského práva a za druhé, jak ta evropská legislativa, která vzniká tak velmi komplikovaně, je nakonec uplatňována a zda dosahuje těch cílů, které jsme si vytočili nebo ne. My tuto zpětnou vazbu jako poslanci potřebujeme. Zpětnou vazbu potřebuje také stěžovatel, to je pro mě mimo jakoukoliv diskuzi a k tomu potřebujeme transparentnost a jasné postupy. A také srozumitelné a dohledatelné postupy v rámci komise. Takže to by byl víceméně obsah toho, co jsem zde chtěla prezentovat. V tom případě, kdy nám bylo odmítnuto poskytnutí informací, jsme se dotázali u právní služby a já chci právní službě explicitně poděkovat, že nám vytvořila příslušnou analýzu. Nevím, jestli už tu ten člověk je, není, dobře, no když to nejsou, tak já to můžu zkusit celé interpretovat, pokud ještě nedorazili. Předseda, no ale je tu jistá naděje, jsme zde na veřejném zasedání, máme spoustu neveřejných bodů, ale pod to teď nemá smysl projednávat neveřejné části. Dobře, ale tak já bych nyní přece jenom dala slovo kolegyním nebo kolegům, pokud tomu mají nějaké poznámky či připomínky. A jinak bych provedla takovou kritickou exegézi. Dobře, takže máte k tomu nějaké poznámky? Já bych mohla něco říci k tomu vítnému. Ale dobrá. Protože tam existuje spousta vtipů z kolečních vyjednávání z Německa. Například jsem slyšel, že se to mítné e, zavede pouze pro obytné přívěsy. To pak nebude diskriminující, ale přesto se to dotkne nějakého jednoho konkrétního národa. Tak takovéhle vtipy veselé u nás kolují. No. Já bych to krátce okomentovala. My to máme takový, my bychom to měli takový zajímavý případ, takzvané zprostředkované diskriminace možná ne jednoho národa, ale dvou, protože to není jeden, jeden národ, který si tak oblíbil karavany, ale protože se jich to nejvíce dotýká, tak je to, je to možné tady potom jít tou cestou jako bránění diskriminaci. No, to by se pak řešilo možná u soudního dvora, ale nyní dáme slovo právní službě. Schönen Nachmittag und entschuldigen Sie bitte. Pěkné odpoledne, omlouvám se, že jdu teprve takto pozdě, nechal jsem vás čekat. Já jsem se teprve před dvěma minutami dozvěděl o tom štěstí, že vám svým prezentovat to naše hodnocení, které vzniklo také pod časovým tlakem a já nyní přejdu do angličtiny. My jsme obdrželi pět eh, různých otázek, které se týkaly eh, evropského pilotního projektu, eh, což jsou důvěrné online databáze pro komunikaci mezi komisí a členskými státy a ty byly zřízeny před několika lety pro pouze 15 členských států a dnes pokrývají 25 členských států. A jejich Cílem je eh, lepší komunikace mezi komunikací a členskými státy, pokud jde o eh, implementaci a aplikaci unijního práva. Takže prvním závěrem, který musíme vyvodit, je, že eh, tento EU pilot nemá žádný právní status, ale je pouhým pracovním nástrojem, který zřídila komise v rámci své administrativní autonomie Druhá otázka zněla, zda má o mise e, nárok e, revidovat přístup parlamentu k informacím obsaženým v této databázi. A e, domnívám se, že není pochyb o tom, že na základě směrnice o ochraně údajů číslo 45 z roku 2001 a e, vzhledem k pravidlům o ochraně jednotlivců, pokud jde o zpracovávání osobních dat evropskými institucemi, že tento přístup Evropského parlamentu může být odepřen. Takže e, abychom mohli monitorovat e, prosazování evropského práva, tak má parlament poměrně obtížnou pozici, pokud jde o přístup k osobním datům. A to si myslím také, že není pro hlavní účel e, nutné, protože e, pokud nás více zajímá e, obsah, který působí znepokojení, tedy ta počet stížností a členské státy, které jsou dotčeny těmito stížnostmi, tak to jsou informace, které komise navrhla zveřejnit, což také stojí v rámcové smlouvě, kterou pokud můžu citovat odstavec 44 rámcové umluvy, tak ten říká, že Evropská komise eh, nemá jen povinnost vydávat výroční zprávu a eh, konkrétní zprávy, ale eh, že také poskytne souhrné informace ohledně řízení pro porušení Eh, prostřednictvím formálního eh, dopisu. To se tedy netýká vnitřních eh, administrativních procedur ještě před oficiálním zahájením řízení, ale od tohoto okamžiku poskytují Evropskému parlamentu souhrné informace, což nevylučuje informace případ od případu, ale stále s ohledem na na eh, stupeň eh, utajení, aby Tady parlament má samozřejmě nárok na úplné informace, eh, abstraktně řečeno, pouze v řízeních, které se netýkají politické kontroly komise, ale také, aby mohl plnit své úkoly jakožto plně informované eh, spoluzákonodárné těleso, tak musí mít informace ohledně problémů v legislativě, aby mohl dospívat k patřičným závěrům. A konečně eh, ta otázka zněla, jestli existují nějaké zákonné opravné prostředky proti odmítnutí ze strany komise zveřejnit informace. A tady musíme říci, že tady už jsme v političtější sféře, tady takovéto řízení pro eh, porušení eh, povinnosti eh, nejsou příliš možné, to je možnost, kterou můžeme vyloučit, ale Evropský parlament samozřejmě může využít celou řadu nástrojů politické kontroly, které jsem tady zmínila, které jsme zmínili, tak to je taková ochutnávka našeho právního stanoviska a můžu odpovídat na vaše případné otázky. Děkuji. Děkuji, já se obávám, že máte pravdu. Z právního hlediska nemůžeme dělat nic, nemáme eh, žádné nároky, eh, můžeme eh, pouze jaksi politicky vést komisi k tomu, aby zveřejňovala informace. Paní Lichtenberger, ano, a myslím si, že v konečném důsledku také bychom se měli snažit vyhýbat takovýmto situacím, kdy budeme muset se obracet na tento projekt pilot, protože ten musí být srozumitelný a musí být srozumitelný pro stěžovatele, ale také pro nás protože tady nejde o to, že chci vědět, eh, jakou velikost boty má ten stěžovatel, ale chci eh, vědět, eh, jak to systematicky vypadá. Jestli například se, se, jestli jde o nějaké konkrétní téma, například zacházení s odpady, anebo jestli jestli na tento členský stát konkrétní je mnoho stížností a pokud ano, tak jak dopadají, co se s nimi dělá. E, nedá se e, přece e, říci, že ten prostředek apelování na evropské úrovni je možno zřídit, aniž by potom z něho bylo vidět, jak to všechno končí. Když to všechno je pouze jakýmsi předstupněm odpadkového koše, tak to není potom pro parlament smysluplné. Eh, my jsme tu měli debatu o administrativním právu, která eh, se toho taky týká. Eh, tam jsme řekli, že musí být určitá pravidla hry, která musí být dodržována a která budou zaručovat důvěru na evropské úrovni. Já dostávám dopisy od lidí, kteří podali určité stížnosti a ti dostali pouze potvrzení přijetí stížnosti a potom už nic. A takhle to přece nejde. A pro nás, jakožto parlament, je nutné, abychom věděli, kde jsou ty nedostatky, nebo jestli jsou to pouze určité země, které neprosazují evropské právo. Musíme mít srovnatelná data, abychom mohli v budoucnu reagovat. E, to je ta nutná zpětná vazba, kterou potřebujeme. A k tomu je e, zapotřebí e, určitá regulace s lhůtami, s formálními požadavky a s přístupem pro nás, abychom mohli opravdu e, hodnotit a abychom mohli potom politicky odpovědně rozhodovat, protože když se někdo nezajímá e, o prosazování evropského práva, e, tak e, je to potom naprosto špatně, protože když tady to budou pouze takové literární papíry, ale ne zákonné texty. Ano, to je téma pro další interinstitucionální dohodu s komisí, je to téma, na které musíme ještě podrobněji proskoumat. Dobře, jsou ještě, eh, hlásí se ještě někdo o slovo k tomuto tématu? Chce se komise ještě vyjádřit? Ano, prosím. Thank you very much and thanks for, for... Eh, děkuji a díky také za možnost eh, vyjádřit se. Vždy, když jsme tady, tak velmi jasně vnímáme, že toto je pro vás velmi závažná věc. Provádění práva evropského práva, že je důležité, aby to, co vy zde odsouhlasíte, schválíte jako zákon, aby se také provádělo v praxi. Dovolte dvě věci. Za prvé, pokud jde o náš vztah ke stěžovateli. Tady je, myslím, trošku nedorozumění. My v tom tedy uh, že se zdá, že my se nesnažíme velmi podrobně stěžovatele informovat. Vím, že jsou případy, kde k tomu opravdu nedochází, ale chtěl bych eh, vás požádat, abyste nám dali vědět v případě, že o takových případech víte. My máme jasná pravidla o tom, jak informovat eh, stěžovatele o všech jednotlivých krocích, které podnikáváme, podnikáme jak v rámci toho EU pilota, tak v rámci zahájení mm, postupu pro eh, porušení. Takže ombudsman je eh, také v této věci velmi přísný. My máme tisíce případů máme jasné pravidlo na všechno toto dohlížet a eh, musíme tedy, eh, máme velmi přísná pravidla pro to, jak eh, tyto postupy tedy provádět v praxi. Opravdu se o to snažíme. Druhá věc, EU e pilot. Tady jde o určité partnerství s členskými státy, což je vlastně jediný to partnerství je jediný způsob, jak my můžeme zajistit, aby členské státy dělaly svou práci a je jistě také v zájmu Evropského parlamentu, aby aby ty výsledky na konci toho procesu eh, vznikly. Takže my vždy informujeme toho stěžovatele, eh, tak, aby oni měli tedy jasnou představu o tom, v jaké fázi toho procesu to je. My máme jasná procesní pravidla, Eh, v minulosti možná tam nebyly tak velmi podrobné postupy, ale vždy existovaly nějaké eh, dopisy, které od eh, roku 2008 tedy velmi pravidelně v rámci toho procesu ve stanovených krocích eh, posíláme. Máme na to také stanovené lhuty eh, a je to velmi precizně nastavený systém, který se s vámi velmi rádi podělíme. Je to, je to eh, tedy systém, to, kterým ten každý případ postupuje. Můžete se na ta pravidla eh, podívat a já vás ujišťuji, že to bereme velmi vážně a že to umožňuje, že nám to tady umožňuje i z hlediska občanů a podniku tedy dojít eh, k tomu závěru a k tomu výsledku rychleji a efektivněji. Paní Lichtenberger, pokud tato pravidla existují, tak proč nám je nepředložíte? Proč o nich nic nevíme? Proč nás komise o těchto pravidlech vždy jenom vypráví? Proč ta pravidla nemůžeme sformalizovat? To je pro mě ta základní otázka. Dokument s jasnými pravidly může na jednu stranu mít kvalitu jako deset přikázání a u něž také doufáme, že lidé budou dodržovat. A nebo to může mít kvalitu určitého postupu, který lze také utvářet formálním způsobem a který lze také nějakým způsobem kritizovat. A pokud je někde nějaký pokyn, prosím, nekuste, ale potom kuřárna je v zadní místnosti nebo o patroníž, anebo nějaká výzva, kde je napsáno e, nemějte v kanceláři na nohou těžkou obuv. No já nevím, prostě potřebuje to mít nějaký formální charakter, jinak je to nepochopitelné. Takže my se zde pohybujeme v takovém velkém rozmezí mezi deseti přikázáními a administrativním právem. Samozřejmě víra a důvěra to je pěkná věc, ale ono je to přece jenom spíš něco, co patří do kostela. Co se týče právních nástrojů institucí, tak tam spíše platí jasná pravidla. No, Neposuneme se zde dále, my jsme žádali o studii a komise nám neposkytla údaje. To je prostě, co tady běží. Takže při příští interinstitucionální dohodě to budeme muset vyřešit, musíme to vyřešit s panem Šeščovičem, on nás zde navštěvuje často ve výboru, tak to můžeme s ním potom probrat, ale nyní bychom tento bod uzavřeli a zahájíme neveřejné zasedání, takže přerušujeme schůzi na tři minuty, než bude vypnuta konferenční technika a nebudeme už vysíláni. Okay.